Good morning. Dobrý den. Dobrý den, milí kolegové. Milí přátelé, začněme, i když ještě brzy ráno. Jedná se o poslední řádné zasedání výboru Libe v tomto volebním období Evropského parlamentu. Vrhněme se hned do merita a schválme si pořad jednání chci vám navrhnout následující záležitosti k projednání. Bod 13a, novinka v našem pořadu jednání, což znamená, o 12, že od 12 do 12.30 bude právní služba Evropského parlamentu a rady prezentovat nález eh, soudního dvora o retenci údajů. Je to v pořádku? Dobrá, výborně. Vzdělení předsedy. Tady chci všem opětně poděkovat za houževnatou práci, za spolupráci, které jsme se zde těšili. A je mě opravdu líto, že se nezdá, že jsem to načasoval správně, že tady hovoříme o veliké angažovanosti, ačkoliv mnozí se zde nedostavili. Bohužel. Rád bych si však potřásl rukou. Eh, potřásl jsem si rukou a přiťukl jsem si včera večer, takže ještě jednou děkuji oficiálně. Koordinátoři formálně požadovali, aby komise se jim ozvala a komise to učinila včera totiž to je sdělení týkající se výměny údajů o cestujících s Ruskou federací. Rusko si přálo zavést plný eh, systém, úplný systém PNR s Evropskou unii, ale došlo k určitým obavám, Objevily se otázky na komisi týkající právní jistoty takového uspořádání. V minulosti komise reagovala tím, že citovala ujištění ruské strany, že jednostranně takovýto systém určitě zaveden nebude. Nicméně máme nové obavy a nový eh, požadavek na informace a vyjasnění na komisi byl odeslán. Eh, paní komisařka Malstromová by nám měla o těchto informacích něco říci a doufejme, že se bude ochotna podělit o tyto informace. Eh, All of you. A letter by Cecilia Malstrom on the matter of the eh, requests that have been byl rozeslán vám všem týkající se požadavku na ruské orgány týkající se PNR. Jazykový profil nebude finština, estonština, malština ani chorvatština k dispozici. Děkuji vám za pochopení a schvalujeme zápisy minulých zasedání. Doufám, že je máte, ani že nemáte žádné námitky. Snad víte, že zápis ze 14. listopadu tam má konkrétní odkaz a hovoří se o e, zasedání Libe ještě do 20. března. Tedy je to až do 20. března. A nyní bod pořadu jednání číslo 4. Seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic výzum, jakož i třetích zemích, jejich státní příslušníci jsou od této povinnosti odpobozeni. Máme zprávu Briel na plenárním zasedání, než se ještě ale podařilo eh, právníkům lingvistům dospět k finální verzi. Nyní už máme výslednou verzi, která je schválena právníky lingvisty. Tedy to už můžeme považovat za schválené bez námitek. A to by tímto mělo být vyřízeno. Bod číslo 5. Kontrola osob na vnějších hranicích, to je rovněž pouze přijetí korigenda v souladu s pravidlem 216. Loni v únoru na druhém plenárním zasedání Evropský parlament přijal e, toto v prvním čtení. Tam jde o e, zjednodušené e, vyřízování zamýšlených pobytů na území, tam se jedná Chorvatsko a Kypr a pokud nemáte vůči korigentu žádné výhrady, považujeme za schválené. A nyní společná rozprava, to jsou body 6, 7 a 8, ty se týkají víz. E, tady jde o nařízení o e, vízech e, a zpráva komise parlamentu a radě Eh, týkající se vízové politiky přispívající k růstu. Máme tady komisi, eh, která se bude zabývat vízovým kodexem, který je, jak má být vylepšen a rovněž nový přeskum vízového kodexu a tři návrhy nového typu víz, takzvaných průjezdních víz, touring visas. Tady si vyslechneme pana de Koistera. Ano, výborně je místnosti. Takže dáme mu čas, aby se vyjádřil k tomuto balíčku a potom bude mít prostor eh, rozprava. Pane de Koistre máte slovo. Děkuji, pane eh, předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Je mi ctí a zároveň jsem velice rád, že zde mohu být a mohu prezentovat eh, jménem komise to, čemu říkáme balíček eh, přeskumu vízových kodexů a víz byl přijat 1. dubna formálně. 1. duben Eh, často je považován za den, kde hlavně se jedná o apríl. Tady však se o aprílovou novinku nejedná. Jedná se o výsledek hloubkové analýzy implementace vízového kodexu členskými státy, kterých se to týká máme dokument služeb komise příslušných, který podává veškeré podrobnosti vízového kodexu, jeho implementace a výsledky analýzy eh, těchto záležitostí. Totiž inteligentnější vízová politika pro hospodářský růst, Takto se jmenuje e, dopadová studie v kombinaci s konzultací s veřejností, kterou komise uspořádala. Jak víte, komise byla nucena prezentovat tento vývojový dokument tři roky po e, započetí e, implementace. Ale komise se neomezila pouze na tuto zprávu. Zároveň přijala dva legislativní návrhy. Jeden, který má pozměnit a v revizním vydání vydat nový vízový kodex a druhá věc, to je ten nový typ víz, průjezdní vízum v únoru jsme narazili na určité kritické komentáře k vízové politice, že komise hned přišla s takovýmto legislativním návrhem. Najednou e, bylo nám řečeno, že bychom nejdříve měli přijít s tou vyhodnocující zprávou a až posléze by se měla konat politická rozprava s ostatními institucemi a až posléze by měla nastat etapa legislativních návrhů. Já v reakci na to, pane předsedo, bych rád zdůraznil, že už ve sdělení o rozvoji vízové politiky, která má přispívat k hospodářskému růstu, už tehdy komise poukázala na celou řadu problémů na které jsme naráželi při uskutečňování vízového kodexu, tedy abychom eh, tu diskusi um, urychlili, abychom se přiblížili řešení, se komise rozhodla doprovodit tuto politickou zprávu tím, těmito legislativními návrhy, což určitě usnadní naši diskusi nad nimi a e, přijetí nových e, korektivních opatření urychlí. Já jsem už na obtíže při implementaci vízového konexu upozornil. Šlo o drama? Ne. E, na e, rok 2013 bylo přes 17 milionů e, podání o šengenské vízum. A ve srovnání s 2011 rokem to je nárůst 68,5 těchto žádostí na členské státy šengenské ehm, zóny. Ale eh, máme co vylepšovat. 17 milionů to je opravdu něco úžasného, ale zároveň se podívejme i na jiné úžasné um, údaje. Například odhady, že při nejmenším 6,5 um, milionu potenciálních cestujících vůbec nevstoupili do šengenského prostoru z důvodu zdlouhavých eh, a nákladných eh, postupů v rámci současného vizového režimu. Takže to samo o sobě nám dává důvod něco s tím udělat. Každý rok je příliš mnoho potenciálních turistů zrazováno takovýmto způsobem od návštěvy Evropy, což je problém nikoli pro ty, kteří se chtějí k nám odebrat, ale je to i ztrátové pro evropskou ekonomiku. My nejsme schopni těžit z toho, co by jejich návštěvy mohly přinést. A ještě vám řeknu pár čísel čísel. Usnadnění mm, procesu žádosti by mohlo vést k 60 až 60% růstu návštěv. V pětiletém období by to mohlo znamenat 130 miliard přímých výdajů na eh, dopravu, eh, zábavu, nákupy, ubytování a tak dále a tisíce nových pracovních míst v oblasti cestovního ruchu. Abychom byli schopni z toho těžit, musí Evropa se propracovat k inteligentnějšímu systému. Udělování víz rovněž hospodářská dimenze vízové politiky by mohla znamenat, že budeme mít jak jistější hranice, tak lepší výběr pracovních sil. Tady odkazuji na eh, zprávu Gabriel, kterou dnes váš výbor potvrdil. Kritéria pro sestavování vízových seznamů, i tam jsme jako legislátor do, přidali ještě kritérium hospodářské um, hospodářských výhod, například z pohledu cestovního ruchu, případně um, zaměstnanosti. Takže komise to vzala v potaz, když vyhodnocovala uskutečňování vízového kodextu a když zvažovala nějaká mm, zdokonalení. So, jedná se o dva legislativní návrhy. První je pozměněný a revidovaný vízový kodex. Vízový kodex přinesl už mnoho zlepšení ve srovnání s mezivládním šengenským aký k vízové politice. Byla to taková první revoluce, ale my se domníváme, že nyní nastal čas na tu revoluci druhou, která přinese hmatatelná vylepšení je jasné, že mnoho žadatelů opravdu považuje ty postupy za zdlouhavé, eh, nešikovné, drahé. Například v některých konzulátech se musí dlouho čekat, někdy jsou spoždění v tom, kdy bude výzum vydáno. Ta pravidla jsou složitá, týkající se například různých dokumentů, které je třeba předložit a ještě konzuláty členských států navíc mají často různé požadavky a různé podpisy eh, postupy. Takže hovoříme o tom, že by se doba žádna, na vyřízení žádosti měla zkrátit. E, nemělo by to trvat v principu déle než 10 kalendářních dnů, když e, v současné době pro srovnání to obnáší 15 dnů, to maximum. Rovněž pravidla týkající se eh, doprovodných dokumentů by měla být harmonizována a rovněž i to, že konzuláty všech členských států jakékoliv eh, právní úpravy budou žádat totéž. Rovněž se v tom návrhu zcela jasně hovoří o tom, že určité kategorie žadatelů by měly mít možnost se ucházet online o výzum a rozšiřujeme kategorie žadatelů, který, kteří budou mít možnost být od víz osvobozeni. Často rovněž dostáváme stížnosti od žadatelů, kteří neměli možnost si podat žádost ve své zemi, v níž bydlí, protože tam například není vůbec žádný konzulát, případně ten stát tam ani není vůbec reprezentovan, což je rozhodně věc, kterou je třeba napravit. Musíme zajistit, aby každý žadatel by měl možnost si podat žádost ve zemi pobytu, ve které tedy bydlí. Takže tam zavádíme takzvanou povinnou reprezentaci, čili eh, každý stát musí mít nějaké dohody s konzulátem jiného členského státu, pokud tam sám konzulát nemá. Abych vám dal tady trochu dodatečných podrobností. Někteří žadatelé musí například cestovat dlouhou cestu do sousední země, aby si podali žádost o výzum do šengenské eh, oblasti a v nejhorším případě se musí nejdříve žádat z té země, v níž se konzulát nachází. Čili nejdříve si musí požádat o výzum do té země, v níž je ten konzulát, ve kterém se pak mohou ucházet o výzum do té cílové země, to musíme odbourat. Jedním ze základních eh, obohacujících prvků nového balíčku je něco, o čem se komise domnívá, že by mělo být nově zavezeno. To bude na rozdíl eh, z jedné strany se jedná o žadatele, kteří ještě nemají takzvanou vízovou historii, čili kteří nejsou systému SIS známí, čili normálně by to mělo být tak, že se jich týkají veškerá kritéria, která se týkají úplných nováčků, s těmi ulehčeními samozřejmě. A pak máme tu druhou kategorii pravidelných cestujících, kteří už jsou registrováni v informačním systému a mají pozitivní tu vízovou historii. U této kategorie komise je toho názoru, že diskreční možnost rozhodovat členským státem by měla být omezena, čili například platnost víza pro um, vícenásobný vstup. Tady eh, chceme uložit povinnost, aby pokud vše proběhlo doposud právně eh, v pořádku a tak by měl mít žadatel možnost eh, obdržet výzum na tři roky a pokud i tam využije výzum řádně a právně v pořádku, tak by měl mít automaticky nárok na výzum pro mnohonásobný vstup. To je E, to usnadnění, ta automatizace částečná. Už nyní mohou členské státy cestujícím bona fide e, vydat výzum pro mnohonásobný vstup e, z platnosti až pět let, ale v praxi zatím je to dokonce výjimka z výjimky. To bude opravdu zcela zásadní vylepšení, které náš návrh obsahuje. Já nejsem schopen zde popsat vše, co je nového, ale budu se věnovat ještě jednomu tématu, totiž usnadnění návštěv rodinných příslušníků unijních občanů, kteří eh, nejsou schopni využívat směrnice eh, z roku 2004 týkající se volného pohybu osob a jejich blízkých rodinných příslušníků. Tady eh, v tomto návrhu jejich rodinní příslušníci žádají o výzum, musí mít výzum, ale mnoho jich není vlastně pokryto touto směrnici. Například eh, unijní občan je, eh, pobývá v jiném členském státě, než v tom, jehož je eh, státním příslušníkem. Tam oni jsou jakoby někým, kdo musí žádat o výzum úplně od začátku my to měníme. No a to jsou v kostce opravdu všechny základní změny. Máme tam ještě další věci týkající se organizace konzulátu, eh, korporací, ale to vám, vás ušetřím toho. Ještě k návrhu toho balíčku máme takový návrh oddělený, protože ten se bude týkat nikoli pouze osob, občanů zemí, kteří potřebují krátkodobé výzum, ale rovněž i občanů třetích zemí, kteří jsou vyňati z vízové povinnosti. A když zkoumáme implementaci vízového kodextu, tak jsme dostávali mnoho stížností na základě skutečnosti, že tam v unijní legislativě je právní mezera pro ty, kteří chtějí cestovat po šengenské oblasti Eh, po dobu více než 90 dnů, ale kratší než 80 dnů. Například eh, Cirque du Soleil, to jsou umělci. Eh, kteří si chtějí zorganizovat eh, takovou túru, chtějí být měsíc ve Španělsku, měsíc ve Francii, dva měsíce v Německu, měsíc v Belgii a tak dále. Takže někdy eh, cestují až rok a půl a k dnešnímu dni není žádný systém ani právní rámec, zmocnit je, aby cestovali po šengenském prostoru tak dlouhé období. Bez pochyby máme celou řadu eh, takovýchto žadatelů, například badatelů, eh, turistů, umělců, kteří mají nárok eh, žádat si o cesty po šengenském prostoru na období delší než 180 dnů. A proto jsme připravili tento návrh, protože ten vyhoví těmto kategoriím cestujícím a prospěje eh, naší Evropské unii i hospodářsky. Pane předsedo, já se domnívám, že tímto návrhem eh, komise navozuje druhou revoluci ve vízové politice a doufám, že eh, kolegislátoři půjdou naší cestou. Je to opravdu velice inovativní a samozřejmě, že se budeme pokoušet o tu správnou rovnováhu mezi všemi zájmy, včetně toho, že zajistíme dobré fungování ochrany šengenského prostoru nebude narušeno, protože samozřejmě hospodářské, hospodářská kritéria jsou jedna věc, ale bezpečnost v rámci naší EU a to, že nemáme interní hranice, je záležitost druhá. Takže to bylo v opravdu veliké zkratce o tom balíčku týkajícím se nového vízového kodexu, který komise přijala s prvním dubnem. Jsme ochotní uspořádat ještě technické schůzky, kde vám eh, podrobněji vysvětlíme veškeré aspekty tohoto návrhu. To pravděpodobně až po volbách bude možné zorganizovat. Ale každopádně už nyní vám děkuji za pozornost, pane předsedo, a samozřejmě rád zodpovím jakékoliv dotazy, které už na této etapě se mohou objevit. Děkuji. Uh, je zřejmé, ale samozřejmé pro výbor Libe jmenovat zpravodaje eh, k těmto tématům. Novému parlamentu po květnových volbách, tedy připadne toto, pan Bronx by se chtěl vyjádřit, prosím, dávám vám slovo. Není to nic příliš zdlouhavého, ale slyšel jsem zajímavá čísla na začátku této prezentace. Kde se hovořilo o ekonomických přednostech, usnadnění vízového styku, případně eh, liberalizace vízové. A já chápu takže je snadné spočítat, kolik lidí navštíví evropské státy, ale jak, na základě čeho se počítají ti lidé, kterým se v důsledku toho nepodařilo se do Evropské unie dostat, nebo se nedostavili, ale přišli by, kdybychom usnadnili vízový styk. To je tak trošku jako pomyslet si na dvě náhodná čísla, sečíst je a potom je vynásobit. Comment? Ještě nějaká další poznámka? Paní Holmajer. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, Nejdříve principiálně musím říci, že je pozitivní, že směřujeme k jednotným pravidlům z hlediska vystavování víz. Považuji také za pozitivní, že tam, kde jsou problémy, jako například u zvláště složitých eh, situací, to znamená u lhůt, které nejsou akceptovatelné, že v těchto situacích se musíme snažit o určité zlepšení. To znamená, nemůžeme tedy převádět eh, tyto povinnosti na konzuláty, k čemu máme ESVČ, eh, to by také mohlo fungovat a není možné tedy zavazovat členské státy, aby toto řešili, když máme ESVČ. Tady myslím, že bychom měli promyslet zadání pro ESVČ v tomto smyslu. Také považuji za pozitivní, že přemýšlíme o tom, do jaké míry mm, bychom ulehčili tuto situaci těm, kteří cestují jako vědci nebo jako studenti, do jaké míry bychom jim mohli udělit na delší dobu víza, e, jak bychom mohli usnadnit také průjezdní víza. Ale vidím tady některé problémy. Mám, problém, že, eh, mám dojem, že u některých problémů komise, na rozdíl od toho, co mm, zdůraznila ohledně eh, jiných e, problémů, tak mám dojem, že to, co máme jako ohlasy z členských států, je odlišné od toho, co zde hodnotila komise. Například e, u e, velice mm, jaksi volného udělování víz a pak uzavření hranic mezi Francií a Itálií v oblasti Ventiana, kde došlo eh, k uzavření, protože zde docházelo k zneužívání a došlo také k výrazným sporům mezi Francií a Itálií ohledně této záležitosti, takže eh, zvláště z hlediska Eh, přistupování k problému zneužívání asilového práva. Proto si myslím, že tato oblast je zvláště prekérní a eh, myslím si, že je naivní domnívat se, že se jedná o revoluci. Já myslím, že tady ta oblast není vyvážená. Dále musíme zdůraznit, že vyváženost mezi přáním usnadňovat tuto situaci a na druhé straně zajistit bezpečnost to je věc, kterou se potýká spousta členských států a tato témata nebyla dostatečně ošetřena. Když se například eh, podíváme na to, že záležitosti mm, zaměstnanců jsou dány stranou. Tady se hovořilo o bona fide eh, cestách. Eh, my víme, k čemu může vést toto hodnocení. Není vždy nutné se fyzicky prezentovat. Eh, my víme, jak to v této oblasti eh, vypadá. Také je to otázka kladení otázek. A také víme, nakolik je Interpol nebo Europol citlivý na tuto situaci, kdy dochází k zneužívání pasu. Eh, zde se požaduje, aby došlo k fyzické přítomnosti nebo prezentaci dané osoby tedy v tom původním státu. To znamená, cestování na základě bona fide je podle mého eh, velice naivní a mm, tady se hovoří o třech pěti dnech pro průjezd. To je pravda problém například ve vánočním období, protože některé ty úřady nejsou dostupné, jsou uzavřeny, takže eh, tady je velice obtížné zajistit doručení těch jednotlivých dokladů, takže měly by to být pracovní eh, dny, tak aby to bylo jednodušší a přehlednější. Další eh, problém prokazování finančních prostředků. Zase v rámci tedy toho principu bona fide cest. Tady opět dochází tedy k zneužívání, ale samozřejmě, že bychom zde měli eh, jaksi eh, vyloučit situaci těch badatelů, kteří cestují, tam nejsou problémy, ale to by také nemělo být měřítkem. Měřítkem v konečném efektu musí být vyváženo z hlediska bezpečnosti. To znamená, eh, je možné požadovat tyto finanční prostředky v případě kdy mm, zjistíme, že tedy daná osoba mm, předává stále stejné údaje. V některých případech by bylo dobré mít výpisy z banky a dále by to měl eh, podepisovat eh, ten žadatel. Neměli bychom tímto zatěžovat členské státy. A pak je tady otázka také e, situací, kdy nejsou postačující finanční prostředky dané osoby a není tam tedy zpětná cesta. Tady je e, nutné samozřejmě uplatňovat stejné mm, finanční požadavky minimálně jako při poslední cestě. E, musíme zjišťovat, zda došlo k nějakým změnám z hlediska těchto finančních prostředků změna průkazního eh, břemene, důkazního břemene, to je také složitá záležitost protože to předpokládá, že eh, členské státy mohou mít náhled do finanční situace těch daných osob. A tady máme zase problém s ochranou osobních dat. O tom diskutujeme stále, takže měli bychom eh, z právního hlediska dobře ošetřit tyto záležitosti, zvláště pokud se jedná o vícečetná víza. Eh, tam se hovoří o období pěti let, to je, myslím, zodpovědné, zvláště z hlediska studentů, kteří samozřejmě dělají opětovné cesty, anebo u těch badatelů, tam je to trochu komplikovanější, ale měli by mít možnost také se odkazovat na ty eh, předchozí doklady a mm, jak si eh, doložit, že se tady nic nezměnilo ale mm, bylo by obtížné toto požadovat na členských státech, pokud tedy tady vznikne e, nějaký problém nebo nějaké pochybnosti. To totiž vygeneruje problém ochrany osobních dat. Je to problematické jak pro žadatele samotného, tak pro členské státy. Proto bychom v tomto Eh, ohledu měli velice pedlivě tyto věci zvažovat. Měli bychom dospět k vyváženému stanovisku, aby nevznikaly další spory mezi členskými státy a závažné spory zvláště na hranicích. Takže jde o vyváženost mezi možností eh, vstupu a dále nezbytnými požadavky na bezpečnost což je samozřejmě úkol, který musí plnit také členské státy. Mikrofon. Couple of comments. Dovolte tedy pár připomínek. Jsme slyšeli od členů, kteří se zúčastnili a slovo dáme komisi a možná i předsednictví řecké by chtělo něco doplnit. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o první příspěvek k těm číslům, k těm neuskutečněným návštěvám šengenského prostoru. Samozřejmě, že nemáme eh, nějaké eh, tedy eh, definitivní statistiky. Jsou to odhady, které vyplynuly ze studií vypracovaných ehm, DG nebo byly zadané vlastně DG pro podnikání, DG Enterprise, Eh, a které měly odhadnout eh, dopady vízové politiky. Vypracovali studie, která s těmito odhady a podobné studie máme i z loňského roku v návaznosti na setkání ministrů cestovního ruchu G20, kde se hovořilo o dopadech eh, usnadnění vízového styku a vízové liberalizace. Samozřejmě, že nemůžeme jednoznačně dokázat tato čísla. Ale asi souhlasíte s tím, že pokud máte výzum, které umožňuje opakovaný vstup a které platí delší dobu, že tato osoba by mohla spontánně se rozhodnout navštívit šengenský prostor třeba jen na týden, na, na víkend nebo na kratší dobu, a asi by neuskutečnila tuto cestu, pokud bude muset procházet celým šengenským vízovým řízením. Odhady zůstanou pouze, pouhými odhady, ale je nepochybné, že více návštěv šengenského prostoru přispěje k hospodářskému růstu. Další poslanec výboru Libe zmínil několik věcí, které souvisí s některými důležitými pozměňovacími návrhy komise, které budou ještě předmětem další diskuze. Dovolte mi v tuto chvíli jen stručně se vyjádřit k některým věcem. Otázka, otázka eh, zátěže konzulárních eh, pracovníků členských států. V návrhu komise se nesnažíme pouze usnadnit život legitimním eh, cestujícím, ale snažíme se také zlepšit konzulární zastoupení a konzulární spolupráci. A je jasné, že některá opatření navržená komisí, jako například pravidelnější vydávání vstupních víz s, dlouhou, s dlouhým obdobím platnosti, že to bude všechno velmi příznivé ve vztahu, tedy k, pokud jde o vytížení konzulárních úřadů tomto, úřadu, v tomto návrhu myslíme i na usnadnění života eh, konzulátů členských států. Objevila se otázka, která se týkala tedy toho eh, principu, který je součástí vízového rekordu. Otázka té nutnosti eh, toho žadatele dostavit se osobně protože v 70% případů tam nejsou osobně, ale navštíví vízové kontaktní místo, eh, které je spravováno externím poskytovatelem, což znamená, že nedochází ke kontaktu mezi konzulárními eh, pracovníky a eh, tou osobou, která žádá. Takže ten, to, ta osobní, ten princip té osobní přítomnosti i tak ztrácí poněkud na významu i zastávajících postupů. Ale komise ponechává v tom návrhu povinnost dostavit se osobně, pokud se hlášíme, hlasíme eh, poprvé, to znamená, pokud žádáme o výzum poprvé, pokud naše data, včetně biometrických údajů, nejsou součástí vízového informačního systému. Jakmile však jsme v systému, pak už existuje flexibilita při vydávání dalších víz. A proto pro, e, pro ty nové žadatele stále tato povinnost existuje, ale není zdůvodněna pro následné žádosti. Další otázka se týkala podmínek, za nichž komise poskytuje automatické vydávání víz s dlouhou, s dlouhou, dlouhou, dlouhým obdobím platnosti, které umožňují eh, opakovaný vstup. Žádná, žádný automatický princip neexistuje. Pro eh, registrované cestující osoby, které obdržely dvě víza v předchozím roce a řádným způsobem je eh, využili, tak při třetí žádosti by měli eh, tedy požívat eh, určitého předpokladu pozitivního, že mají vůli se vrátit zpátky. My nechápeme, proč někdo, kdo cestoval dvakrát a možná ještě několikrát předtím do šengenského prostoru a legálně využil své výzum, nezůstal tam déle, nespůsobil žádné potíže, proč by měl nyní znovu dokazovat, že má potřebné prostředky a že má důvod se vrátit? Z našeho hlediska se tato ochota vrátit se eh, zakládá na předchozím eh, řádném chování a využití víz. Ale samozřejmě, pokud se ukáže mezi vstupem a výstupem že tato osoba zůstala v šengenském prostoru příliš dlouho, tak pak eh, může dojít samozřejmě k odmítnutí eh, víza opakuj, umožňující opakovaný vstup. Možná, že na příštích technických jednáních bychom se měli podrobněji zamyslet nad obsahem a následky eh, dopady toho, co komise navrhuje. Děkuji. A nyní dáváme slovo zástupci řeckému předsednictví. Děkuji vám, děkuji vám všem. Tento návrh komise je nesmírně důležitý vzhledem té vazbě mezi vízovou politikou, bezpečností, mobilitou a růstem. Předsednictví hodlá v brzké době v podstatě bezprostředně zahájit eh, přeskum tohoto, eh, tohoto návrhu na pracovní skupině. 15. a 16. tomu zasvětíme dva dny. Bude se, na tom, bude se o tom diskutovat na pracovní skupině a ve zbývajícím období našeho předsednictví se maximálně vynasnažíme, abychom eh, posunuli celou tuto kapitolu co nejdál. Děkuji. Mikrofon. Yes? Yes? It's okay, the mic will stop. No. This is concerning the... A nyní k přípravným prácím pro přechodné období. První prosinec 2014. To je ten britský opt-out. Tam si vyslechneme prezentaci právních služeb a pak budeme mít výměnu eh, názorů s radou a komisí. Tady všichni víme, o co jde. Tam šlo o přechodné období eh, vůči eh, unijní politice v oblasti trestního práva a jiných záležitostí a šlo o jurisdikci soudního dvora a na konci toho přechodného období, tedy od 1. prosince eh, tohoto roku, článek 10 umožňuje Spojenému království, aby se do 1. Eh, května rozhodlo, eh, zda neuplatnit opt-out vůči jednotkám prosazujícím právo, policie, soudnictví a tak dále. Jde jedná se o Lisabonskou smlouvu a aký, eh, pokud tedy opt-out uplatněn bude, tak od 1. prosince to nebude platit eh, ve Spojeném království. Eh, dopisem z 24. července stále zastoupení informovalo radu, že se rozhodlo Spojené království uplatnit opt-out ze třetího pilíře i a v souladu s odstavcem 36 může Spojené království kdykoliv oznámit radě um, svůj záměr znovu u, se stát součástí, čili přestat uplatňovat opt-out. E, v souladu s článkem 36 se Spojené království rozhodlo zapojit se do 35 eh, právních nástrojů, pěti šengenských a 30 nešengenských. A abychom se vyhnuli eh, operativnímu, mm, operativní meseře, se Spojené království rozhoduje uplatnit opt-in stejného dne, tedy v pondělí 1. prosince tohoto roku. Britská vláda by ráda finalizovala své stanovisko a seznam eh, těch eh, politik eh, do konce června a snaží se dosáhnout politické dohody s komisí a radou do června. Jednání mezi Spojeným královstvím a Evropskou komisí právě započala, tedy minulý měsíc a z důvodu blížících se voleb, což může znamenat, že eh, parlament eh, bude mít eh, obtíže týkající se termínu, kdy může být vyslechnut. Dnes Spojené království zde představí své stanovisko v souladu s článkem 36 smluv a posléze si vyslechneme komisi a předsednictví k těmto kritickým otázkám týkajících se, týkajícím se britských postojů a jejich zapojení v prostoru spravedlnosti, eh, bezpečnosti a ve světle Lisabonské smlouvy. Nejdříve pan Kajola za právní služby, poté eh, představitele DG Just a DG Home a od řeckého předsednictví ještě si i vyslechneme příspěvek. Pane Kajolo, Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se samozřejmě pokusím hovořit stručně, ale jelikož je právní kontext dost eh, složitý, tak s vaším eh, dovolením to trošku zabere. Takže 1. prosince 2009 to byl den, kdy bylo zavedena celá řada důležitých změn dostávajících smluv a zároveň s těmito změnami byl ustanoven přechodný režim k jednomu z protokolů, konkrétně protokol 36 o přechodných opatřeních. A e, díky tomuto protokolu mezi jinými je možné využít přechodných e, období pro právní akty, které byly přijaty před 1. prosincem 2009 v oblasti policejní spolupráce v trestních záležitostech. Článek 10 protokolu 36 ustanovuje přechodný režim, který se bude týkat těch aktů, které v rámci mm, těchto ustanovení o soudní a policejní spolupráci v rámci smlouvy Evropské unii vejdou v platnost. To je ten předchozí třetí pilíř. U těch všech aktů v rámci třetího pilíře oprávnění komise a soudu e, budou pokračovat tak, jako tomu bylo před vstoupením v platnost Lisabonské smlouvy, pokud nebyly pozměněny předtím, což znamená, že do této doby um, Oprávnění komise a soudního dvora budou i nadále limitovány, jako byly v rámci třetího pilíře. A e, soud bude moci pouze vydávat předběžné rozsudky, e, pokud je e, neschválila vláda daného státu. Přímé akce, jakékoliv akce o zneplatnění mohou být tedy k soudu podána a to může učinit jak členský stát, tak komise komise, ale pouze proti rámcovým rozhodnutím a rozhodnutím, nikoli pouze všem, eh, proti všem právním aktům třetího líře. Pak eh, komise, která se snaží eh, soudit se členským státem za neprovádění, to není možné vůbec a kromě toho přímé přímá podání občanů do, k soudnímu dvoru jsou do 1. prosince roku 2014 nemožné a poté e, budou dále platit všechny akty e, třetího pilíře, ale jako by byly přijaty e, v rámci Lisabonské smlouvy. Proč máme ta přechodná opatření v principu ve všech členských státech? Tedy zatímco něco takového existuje vůči všem členským státům, tak Dánsko, Spojené království a Irsko tam mají určité um, jiné režimy, protože tyto země buď nemůžou nebo nejsou schopny v té oblasti svobody, bezpečí a spravedlnosti spolupracovat. Uh, platí vůči ním jiná pravidla do doby, než je nahrazen ten bývalý třetí pilíř novým aktem. A pokud neuplatní opt-in, tak ten starý opt-out bude stále platit do 1. prosince tohoto roku a omezení eh, pravomocí komise a soudu bude, jako jsem právě vysvětlit, u všech ostatních členských států ty pozměněné právní akty budou plně podléhat režimu Lisabonské smlouvy dokonce i před 1. prosincem tohoto roku. Za druhé, a to je ještě důležitější z pohledu časového rámce, článek 10 protokolu 36 připouští rovněž tzv. hromadný opt-out Spojeného království ze všech právních aktů třetího pilíře, které po 1. prosinci roku 2000 2009 nebyly novelizovány, případně novelizovány po eh, tomto datum byly, ale nedotklo se to Spojeného království. Eh, tento hromadný opt-out může být uplatněn do 31. května roku 2014 tím, že Spojené království bude notifikovat radu. Není tam eh, vůbec nepočítá se s úlohou parlamentu, dokonce ani s vydáním stanoviska parlamentu. Pokud Spojené království takovouto notifikaci uplatní, všechny právní akty třetího pilíře, které nebyly změněny po 1. prosinci 2009, případně ani pokud změněny byly, ale nedotklo se to Spojeného království, přestanou platit na území eh, Spojeného království od 1. prosince roku 2014. Eh, Spojené království se dovolalo hromadného opt-outu v roku 2013 a eh, rada se kvalifikovanou většinou dohodla sdílet nutná přechodná opatření. Spojené království nebude se účastnit přijímání eh, tohoto rozhodnutí. Dále rada, která eh, se rozhodla kvalifikovanou většinou na návrh komise, může i přijmout rozhodnutí, které určí, že Spojené království ponese přímé finanční dopady, pokud za A e, budou nutné a nevyhnutelné a vzniknou ve výsledku toho, že se už Spojené království nebude u těchto aktů e, na nich podílet. Ani tam nemá Evropský parlament žádnou úlohu. E, neplní tedy žádnou úlohu po tomto datu může kdykoliv Spojené království notifikovat radu, že chce se začít účastnit těch těchto aktu, eh, kde po hromadném opt-outu z nich vystoupilo, ale to bude mít velice složitý dopad, totiž relevantní ustanovení protokolu šengenského AKI, to je protokol číslo 19, případně protokol o eh, postavení eh, Spojeného království v oblasti svobody a spravedlnosti, což je protokol 21, budou příslušným způsobem platit, což znamená, že budování šengenského AKI bude spočívat v tom, že se Spojenému království mož, mo, může umožnit účastnit se jednotlivých opatření v souladu s článkem 4 odstavec 1, ale nemůže se účastnit jednotlivých šengenských opatření, aniž by uplatnilo opt-in do e, celého AKI. To je na základě judikatury soud, soudního dvora C77 z roku 2005. Rada posléze jednomyslně rozhodne o žádosti Spojeného království, včetně, eh, že se bude účastnit hlasování Spojené království, ale Irsko ne a parlamentu se to znovu netýká. U všech právních aktů um, třetího pilíře, které nejsou součástí šengenského AKI, eh, v rámci článku 31 eh, smlouvy o fungování EU jsou téměř automatické. E, pokud komise dojde k závěru, že e, podmínky účasti splněny nebyly, e, tak to přestane platit, aniž by se o tom dále jednalo, anebo komise se domnívá, že nebyly podmínky splněny a v takovém případě Spojenému královstvu určí lhůtu pro nápravná opatření pokud poté stále ještě jsou ty podmínky nevyhovující, nenaplněny, tak Spojené království se může obrátit na radu, která rozhodne kvalifikovanou většinou členských států, eh, který chce tato opatření týkají. Eh, článek 331, první odstavec ve spojení k, s dalším článkem a 330, eh, odstavce 1 a 3. Já vím, že hovořím technicky, ale to jsou nesmírně abychom si jasně vysvětlili kontext, v jakém se nachází Spojené království. Ať je to tak nebo tak, nelze um, Spojenému království zabránit, aby znovu uplatnilo opt-in na politických základech a ani zde se s úlohou parlamentu nepočítá. Takže je to složitý systém opt-in, opt-out a parlament, který nesehrává žádnou úlohu, je výjimkou z pravidel nastavených smlouvami, eh, podle kterých jsou závazná pravidla a právní akty platná ve všech členských státech a stejným způsobem musí být dodržována. Jediná výjimka je e, obohacená spolupráce, která by měla být ale prostředkem poslední záchrany, e, kde e, se to řídí jinými pravidly a musí tam být nejméně devět členských států a i ta spolupráce by měla být kdykoliv zpřístupněna všem členským státům v souladu s článkem 20 odstavec 1 smlouvy o EU režim opt-outu v oblasti svobody a spravedlnosti je vlastně opačný a týkající se lisabonských e, opatření obecně platí, že Spojené království se neúčastní přijímání těchto opatření ani není nimi zavazována, ale může vyjádřit opt-in k jednotlivým opatřením. Opatření, eh, která předcházejí Lisabonskou smlouvu, tam má Spojené království možnost hromadně uplatnit opt-out a pak uplatnit opt-in jednotlivě, jak už jsem právě vysvětlil v souladu s článkem 10 protokolu 36. Rovněž stojí za to se zmínit, že tak takovýto složitý právní rámec je reakcí na konkrétní žádosti Spojeného království a budoucí členské státy. Autoři smluv tam se rozhodli pro jiný přístup, při nejmenším týkající se šengenského aky. Článek 7 protokolu 19 zajistí, že pro účely vyjednávání eh, přijímání nových členských států v EU, šengenské a KI a další opatření, kterým instituce přistoupí v rámci svých pravomocí, budou považovány za AKI, které musí být akceptováno plně a ve své úplnosti všemi kandidátskými zeměmi. To jsou takové zcela základní informace o uplatňování a důsledcích článku 10 protokolu 36. Samozřejmě právní služby jsou vám k dispozici, potřebujete-li ještě hloubkovější um, analýzu. Děkuji, pane předsedo. Mrs. Knudsen. za komisi, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji výboru Libe za možnost, za příležitost vás seznámit s tím, jak si stojíme, pokud jde o protokol 36. Já jsem také pro spravedlnost a jsem tu s kolegou z DG pro eh, otázky vnitra, protože je to sdílená záležitost. Děkuji právní službě parlamentu za ucelený přehled právního rámce protokolu 36. Jsou tu dva aspekty. První přímo souvisí s koncem přechodného období a dopadem přijetí bývalého, tedy aky třetího pilíře. A druhý aspekt zahrnuje všechno, co souvisí s, opt-out, s opt Spojeného království z protokolu 36. Nyní probíhají přípravné práce v nás, tedy, které eh, v podstatě rozpracovávají, čl, rozpracovávají článek 10. Máme při pětileté přechodné období, které vyprší v listopadu 2014 a potom 1. prosince pravomoci komise a Evropského soudního dvora budou se vztahovat na eh, všechny záležitosti bývalého prvního pilíře. My jsme předali pracovní dokument radě i parlamentu, v kterém se snažíme vyložit, udělat přehled původního aky z třetího pilíře. To znamená otázky spravedlnosti a vnitra v oblasti spolu, eh, policejní spolupráce v trestních otázkách. Je tam 135 opatření a tento výčet má pomoci členským státům v jejich diskuzích a má poskytnout informace k další rozpravě o aky třetího pilíře a má také vyjasnit budoucí seznam. Ovšem tento seznam je zatím předběžný, není to definitivní výčet a není závazný. Může se dál vyvíjet ve světle legislativních změn, přijetí různých opatření tak jak tedy teď jsou postupně přijímána. Pokud eh, budou nějaké změny či odvolání některých aktů, tak bude potřeba tento seznam ještě upravit. Nyní je probíran s členskými státy na radě, ale k tomu možná za chvíli předsednictví řekne více. Po skončení těchto diskuzí aktualizujeme náš seznam, náš seznam tak, aby členským státům dával potřebnou jasnost ve snaze připravit nové pravomoci komise po prvním prosinci. Pokud jde o ten druhý aspekt toho britského optinu, tak ehm, Velká Británie využila své pravomoci požádat o blokový opt-out z třetího pilíře a v kombinaci s tím je tam neformální seznam, který umožňuje opt-in do 35 opatření v oblasti spravedlnosti vnitrem. A nyní probíhají technická a další jednání se Spojeným královstvím o těch netechnických opatřeních. Bude nutno o nich ještě rozhodnout. A na základě toho bude upraven ten opt-in. Analyzujeme tato opatření ve světle požadavků protokolu 36, tak jak je to v článku 10.5, kde se praví, že se budeme snažit eh, zajistit co nejširší účast Spojeného království v oblasti spravedlnosti a vnitra, což může mít dopad na praktické fungování a samozřejmě přitom musíme respektovat i ucelenost. Takže tuto situaci analyzujeme stejně tak jako otázky související s optinem. Tohle právě teď probíhá, takže je těžké hovořit o dalších podrobnostech. Ale doufám, že si z toho uděláte stručný obrázek um, o tom, kde si stojíme, jak si stojíme za komisi pokud jde o technickou a přípravnou práci protokolu 36. Nevím, jestli chce něco přidat ještě eh, můj kolega z TG pro otázky vnitra. Děkuji. Paní Sipala z DG pro otázky vnitra. Jak řekla kolegyně, tento proces je koordinován mezi našimi DG a z, také do toho je zapojena naše právní služba, vzhledem k tomu, že musíme zohlednit několik ještě dalších otázek v obou dimenzích této práce, která se týká všech členských států a implementace protokolů, které se týkají jednoho členského státu Spojeného království. Takže z věcného hlediska nemám co dodat, týká se to přesně toho, co společně děláme. Jsme e, připraveni parlament pravidelně informovat o práci našich služeb. Děkuji. Pane předsedo. Jedná se o významnou komplexní technickou otázku. Spojené království využilo svého práva stanoveného protokolem 36 smlouvy. Toto právo plně respektujeme. Předsednictví vzalo na vědomí záměr Spojeného království připojit se k opatřením v oblasti spravedlnosti a vnitra od prosince 2013. Byla založena skupina přátel předsednictví, která má za úkol přeskoumávat aky třetího pilíře. A otázka obtejnou Spojeného království je tedy v tomto kontextu rovněž probírána. Jsou to instrukce článku 10 protokolu 36, kde se říká, že instituce Unie a Spojené království se budou snažit znovu ustavit co největší účast Spojeného království na aky Unie v oblasti svobody, bezpečnosti a, vnit- a spravedlnosti. Zároveň zajistíme interoperabilitu a ucelenost eh, všech nástrojů, to znamená, aby nebyla poškozena tato ucelenost snažíme se maximálně spolupracovat s komisí, protože jsou některé nástroje, které jsou jak šengenské, tak nešengenské a budeme eh, je muset řešit společně. Zatím práce skupiny je na samém začátku, sešli jsme se jen dvakrát a těžko můžeme vyvodit nějaké závěry. Znovu se sejdeme příští pondělí a v úterý Předsednictví je připraveno se vrátit znovu a předstoupit před tento výbor a seznámit ho s výsledky jednání naší skupiny. Děkuji, pan, pane Bulgaris. Chce se někdo vyjádřit? Pan Bronx? Ano. Jestli tomu dobře rozumím, tak jedno z opatření, které Spojené království řeklo, že, že, by se, tedy, že se mu líbí, že by se rádo do něj vrátilo, je tedy evropský zatýkací rozkaz. Já jsem eh, pozorně naslouchal za za zástupci, který tu hovořil, eh, za, tedy právní otázky, ale nechci teď rozebírat ty komplexní podmínky, za nichž by Spojené království mohlo znovu eh, do některých opatření vstoupit nebo ne. Ale toto rozhodnutí týkající se evropského zatýkacího rozkazu je podle mě eh, naprosto pochybené, protože eh, jednotlivý stát nemůže odmítnout vydání na základě nedostatku důkazů, ale pouze na, základu, na základě eh, přiměřenosti a procedurálních otázek. Čili to je otázka nejenom svrchovanosti, ale také spravedlnosti. ještě nějaká další poznámka? Přeje si něk- některý další kolega se vyjádřit eh, k této specifické záležitosti týkající se Spojeného království v rámci Lisabonské smlouvy, nebo už k tomu není nic? Dobrá, takže v návaznosti budou tedy teď pokračovat eh, zasedání pracovní skupiny. Komise na tom rovněž bude pracovat a po volbách eh, potom uvidíme, jaké z toho budou výsledky. Nyní přejdeme k dalšímu bodu, což je bod číslo 10. To je změna rozpočtu úřadu EASO. Budeme k tomu mít tedy výměnu názoru. Chceme aby se Jordánsko účastnilo práce EASO a aby se zapojilo eh, Tunisko a Maroko. Komise bylo informováno o změně rozpočtu EASO, zahrnuje to částku takřka milionu eur, což vyplývá tedy z ad hoc grantu od komise na tento 18-měsíční projekt. Máme tu dokument, který toto eh, rozebírá po přijetí akční strategie za EASO v, v listopadu 2013. Tady teď vítáme Marka Kamilleryho z Evropského úřadu na podporu azylu EASO a on nás seznámí s některými otázkami týkající se Jordánska, Maroka, Tuniska a po této prezentaci bude samozřejmě prostor k diskuzi, takže pane Kamilery, máme vás tu, dávám vám slovo. Jak už jste se mohli dočíst, eh, v těch podkladových materiálech. Jedná se o eh, první změnu rozpočtu, první žádost o ten ad hoc grant a to je výsledkem nástroje evropské politiky sousedství, kde na konci roku 2012 DEVKO dal k dispozici rozpočet ve výši asi 3,7 milionů, aby vybídl třetí země k účasti na práci unijních agentur. EASO vyjádřil zájem, prezentovalo návrh projektu, ten byl schválen a EASO se ho neúčastní samo. Je to společný projekt s Frontexem, ale EASO to povede, takže to je žadatel právě EASO a některé činnosti Frontexu jakoby svěří, tak to se mezi sebou domluvili i správně, tak to bude dobře fungovat. Um, beneficienty jsou tři země, jak už se předeslal, Maroko, Jordán a Tunisko. Všechny eh, budou spolupracovat eh, se Marokem ehm, a Tunisem a pouze EASO s Jordánskem. Důvod, proč byly tyto tři země zvoleny, je jednak oni sami projevili zájem a jednak je to význam těchto zemí pro práci našich agentur a rovněž z toho pohledu, že ty tři země buď už uzavřeli, podepsali, anebo právě vyjednávají eh, partnerství pro mobilitu v rámci EU, což je správný rámec pro takovou spolupráci. S čím se počítá v rámci toho projektu? Jsou to taková úvodní opatření. Chceme nejdříve seznámit ty země s práci našich agentur, tedy návštěvy eh, členských států, jejich odborníků, odborníků ze strany EASO do těchto států, rovněž proškolování v těchto zemí eh, a pak takzvané ty familiarizační návštěvy, čili návštěvy, kde se mohou právě odborníci z těch zemí seznámit s tím, jak to funguje v Evropě, pak semináře, které zorganizuje EASO a Frontex o svých eh, o své činnosti respektivní a rovněž překlady důležitých eh, materiálů, dokladů a u EASA rovněž překlad 3 ze 14 základních školicích modulů, které se kdysi jmenovaly Evropský um, systém vzdělávání o asilové politice. To jsou interaktivní modely a rovněž i osobní element, je tam osobní prvek. Takže někdo, kdo je proškolován touto metodou, bude pak schopen postupně se do toho natolik zapracovat, že se stane školitelem, takže to je ten kaskádový efekt velice žádoucí. Veliká část toho rozpočtu tedy proudí do překladu do arabštiny a do implementace e, těchto modulů e, do, na internetu, online, ale rovněž něco je na cestovné, na tlumočení a na e, překlady dokumentů. Počítá se s tím, že první úvodní zasedání se bude konat 13. 14. května a už proběhly úvodní návštěvy v Jordánsku a v Maroku i za účasti Frontexu a plné zapojení jak do přípravné fáze projektu, tak i do um, dalších fází. Tam se účastní DEVKO, um, ředitelství pro vnitrokomise, eh, konzultace s UNHCR a jinými agenturami, abychom zajistili, že nedochází ke zdvojování činnosti, že je to opravdu čistá přidaná hodnota pro EU. Samozřejmě, že i Evropský parlament bude informován o tom, jak ten projekt probíhá a i členské státy vyjádřili zájem o účast. Děkuji, pane Kamilery, za toto uvedení do tématu. Jsou k tomu nějaké komentáře? Chtěl by ještě k tomu někdo něco dodat? Pokud nikoliv, tak si myslím, že trošičku jsme dokonce, máme náskok v našem programu a není divu Blížíme se ke konci našeho volebního období, takže zřejmě od toho mnozí příliš nečekají. Každopádně další záležitost je v plánu až na 10.40 má se dostavit další host z DG pro spravedlnost. Takže navrhuji, abychom si udělali na půl hodinku pauzu a budeme pokračovat v 10.40.